Ta jména jsou k dispozici, nebudu je proto číst teď. Italské soudní orgány požádali o zrušení parlamentní imunity pana Alberta Fioriho v souvislosti se soudním případem ve Vicenze. Podle článku 6.2 jednacího řádu byla tato záležitost předána výboru pro právní záležitosti. Výbor pro právní záležitosti mě také požádal, abych provedl opravu v souvislosti s dokumentem v druhém čtení. Je to v zápise z našeho posledního zasedání. Podle článku 10.16 jednacího řádu bude zápis považován za schválený, pokud skupina 40 europoslanců nepředloží návrh na schválení na základě hlasování.